meine Damen und Herren, die äh, Vážené dámy a pánové, kolegové, já začnu, protože jinak to nestihneme dnes dopoledne. Srdečně vás vítám. Bod 12 na pořadu jednání bezpečnost eh, těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. Spravodajkou je Vicky Ford, je zde, takže může hned začít. Stínoví zpravodaje ještě nejsou přítomní, ale možná, že ještě dorazí. Takže prosím, máte slovo. Um, Já na začátku bych chtěla poděkovat stínovým, kteří tu sice nejsou, ale hodně mi pomohli a pracovala na tom tvrdě i řada našich poradců, abychom mohli vyjednat kompromisní pozměňovací návrhy ještě předtím, než se předkládaly samotné návrhy a výsledkem je, že máme teď eh, celou řadu vyřešených věcí na stole a budeme moci rychle rozhodnout, doufám. A uvidíte, že 140 eh, pozměňovacích návrhů podepsali spolu eh, různí několik členů. A takže musím říct, že to byla obrovská práce a já opravdu děkuji všem různým frakcím. Zde mm, je to otázka bezpečnosti a další otázky, které nás velice zneklidňují, protože musíme efektivně využívat vzácné zdroje a eh, Hovořili jsme i, že je třeba i e, e, především zavést e, dialog mezi regulačními orgány v různých těchto oblastech pobřeží a také i potřebujeme mít lepší systém výkaznictví, reportingu kvůli veřejnosti, aby lidé věděli, jak se průmysl chová a abychom i byli možní se ponaučit třeba z různých incidentů. Potom je třeba mít ty krizové plány pro každou oblast konkrétně a je třeba i eh, případné incidenty využít i eh, různé zdroje, i veřejné zdroje eh, a je třeba, pokud to bude nutné, umět rychle reagovat a přesouvat ty prostředky třeba z jedné oblasti do druhé. A v těchto oblastech musím říci, že ano, průmysl hodně přispěl eh, <clears throat> pro tyto krizové situace. A mm, také i mm, je třeba zajistit, aby všichni věděli, když dojde k incidentu, jaký je rozsah a o co jde, abychom rychle mohli nasadit všechny prostředky, eh, mm, po, eh, vždycky eh, efektivně v dané lokalitě, aby co nejrychleji případně mohlo dojít k vyčištění moře od ropy. A otázka, eh, otázka odpovědnosti, no tak samozřejmě ten, kdo znečišťuje, tak zaplatí. Teď jde o to, kolik předem se má mm, dostávat do toho systému. A my jsme několikrát zmínili, že naše moře tady v Evropské unii a i e, má, e, sousedí s řadou neevropských zemí, takže můžeme být snadno postiženi, e, když dojde k nějaké havárii jinde, ať je to Černé moře, Balt, Středozemní moře, takže vidíme, že musíme intervenovat, jednat nejenom na evropské úrovni, ale širší úrovni. Také mm, eh, ještě budeme muset diskutovat o otázce udělování licencí a mm, o tom mechanismu na evropské úrovni. Řada z nás konstatovala, že eh, ať je ta legislativa, tedy jakákoliv, na které se dohodne, je třeba ji především řádně prosazovat a to bude na zodpovědnosti komise. Mm, probíhá tady tedy velice intenzivní práce na této zprávě a Eh, je eh, třeba tedy především zaplnit ta vákua, která máme v legislativě, to je pravda, ale na druhé straně zajistit i aplikaci předpisů a eh, best practices, jak tomu říkáme, aby všichni postupovali podle těch nejlepších možných postupů. A <clears throat> také i je třeba zajistit spolupráci mezi regulačními orgány z různých lokalit a ale zase si myslím, že eh, není třeba kontrolovat kontrolory, ne, ale je třeba, aby se propojili a aby společně vypracovali vždycky ty best practice, ty nejlepší postupy. A, ale eh, já myslím, že my bychom měli pracovat s jejich experty, protože mají know-how a my nyní se stínovými zpravodaji pracujeme na dalších sporných nebo nevyřešených aspektech a já doufám, že rychle eh, tuto agendu dostaneme do fáze hlasování. Děkuji, paní Hall se hlásí jako první. Děkuji, já se chci omlouvat. Já jsem nebyla na začátku prezentace, ale Já velice děkuji zpravodajce za spolupráci a konzultace, které jsme vedli ohledně této zprávy, protože tady je celá řada eh, oblastí, kde panuje konsensus o tom, co je důležité, především pokud je o bezpečnost a potom prověřování třetích stran a je třeba mít včasný systém reakce a transparentnost, aby všechny informace o incidentech byly rozšířeny hned okamžitě mezi dotčené subjekty. Jenom bych zmínila tři body. Já si myslím, že je důležité možná eh, ještě tyto body rozpracovat. Za prvé, eh, ta otázka dohledu nebo dozoru tady v podstatě hovoříme o stejné věci jako zpravodajky. Ano, je skutečně třeba jít e, ještě nějak dále za ten rámec dobrovolného systému spolupráce, protože ve finále, když nějaká firma nebude e, dodržovat standard, tak to má e, velice masivní důsledky. Ale souhlasím, že je tady problém s kapacitami. A to by mohlo mít negativní dopad, kdybychom se snažili toto vnutit, uložit tedy další takovou úroveň, na, další tu evropskou úroveň ještě jako nadstavbu nad tím, co existuje. A možná spíše by mělo jít eh, o povinnou aplikaci pravidel, obligatorní vynutitelnost. Je třeba, aby všichni plnili předpisy a pravidla, ale já třeba v, tele, eh, třeba v telekomunikacích máme takový model, kdy regulační úřady spolupracují a eh, jsou tím vlastně regulačním orgánem. Eh, a tady jde o to, možná mm, mm, aby společně tedy se dohodly ty regulační orgány a společně aplikovaly pravidla a nevytvářet další vrstvu. A teď arktická oblast. Já mám velké sympatie s těmi kteří eh, vyjádřili obavy ohledně toho, jak tato oblast je citlivá. Ale realita je taková, že již tam probíhají vrty. A co musíme udělat, je zdůraznit specifické rysy eh, vrtů v arktické oblasti a musíme zajistit eh, to, abychom splňovali konkrétní požadavky, které zajistí že eh, ty eh, vrty v arktické oblasti, že skutečně budou respektovat ty nejtvrdší standardy a mm, že budou reflektovat řádně tu citlivost této arktické oblasti, abychom mm, možná se na to podívali z širšího úhlu. A dále, myslím si, že Musíme se chovat proaktivně, tedy anticipovat, eh, protože stejně naše firmy, které tady jsou etablovány, tak eh, operují všude na světě, globálně. Vím, že to je těžké. Měli bychom se eh, inspirovat jinými sektory, kde nadnárodní společnosti také operují a kde Eh, jsou různé snahy tedy o takový reporting jejich, že by vykazovali informace podle jednotlivých zemí, aby to bylo transparentní. Já si myslím, že to je naše povinnost eh, nás tedy evropského zákonodárce zajistit, že firmy, které jsou etablovány zde v EU, tak aby eh, nemohli nějak to obejít a chovat se nebezpečně a riskantně v jiných částech světa. Děkuji. Děkuji vám, paní Cavalio. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat eh, zpravodajce Vicky Ford za velice dobrou spolupráci. Ano, my jsme se dohodli na těch zásadních bodech a my jsme předložili také soubor pozměňovacích návrhů které podepsala zpravodajka nebo stínový zpravodaj, takže <clears throat> vlastně již jsme hodně připravili ty kompromisy, eh, poněvadž zde panovala vynikající spolupráce eh, pod taktovkou Viki. Já mám hlavně čtyři body, které trochu mě zneklidňují a které se týkají tedy původní verze zprávy ale v podstatě zpravodajka to všechno vzala do úvahy, protože ty pozměňovací návrhy podepsala zpravodajka i stínový zpravodajové. A to, co mi leželo na srdci, je, že potřebujeme větší intervenci z evropské úrovně, protože ta původní zpráva se zaměřovala především na členské státy. Potřebujeme více koordinace na evropské úrovni a také se sousedními zeměmi, poněvadž pokud dojde k havárii, tak Eh, třeba mm, v severní Africe, no tak samozřejmě to eh, postihne eh, země na jihu Evropy. A takže potřebujeme spolupráci. Potřebujeme mm, tedy sdílet mhm. informace a potom další bod, a to je role námořní agentury EMSI, která může velice snadno sehrát svou roli v eh, prevenci katastrof, protože tato agentura již má systém, eh, satelitní systémy, radarové systémy a jsou schopni identifikovat eh, ropu na moři a tak mohou tedy zajistit prevenci katastrof z lodí přímo a e, takže jsou schopni hned e, velice brzy zjistit, že došlo e, k nějakému úniku. A také i mm, bychom měli pracovat na tom systému naší reakce. A tato agentura má, má lodě, které jsou schopny operovat ve všech evropských vodách a mohou snadno být využity i v případě havárie spojené s únikem ropy do moře. Třetí bod. Ten se týkal e, definice zodpovědnosti veřejnosti a já zcela souhlasím e, s Vicky. A to je, že průmysl, e, pokud je o průmysl, tak tam bychom měli především se zaměřit na tu, ten aspekt odpovědnosti za škody. Tak to bylo v původní zprávě ale teď i zdůrazňujeme roli veřejného sektoru, který by měl zajišťovat bezpečnost, koordinaci, eh, eh, řešení havárií a to je zase zodpovědnost veřejného sektoru také. Další bod, eh, který jsme zredukovali. První verze se spíš se, se hodně zaměřovala na zkušenosti ze Severního moře a určitým způsobem také musíme eh, zajistit transfer technologií a převést toto know-how i do jiných regionů a eh, nyní toto figuruje ve zprávě. Poslední bod je, že bychom měli zajistit, že evropské podniky budou respektovat stejné standardy, stejné normy bezpečnosti bez ohledu na místo, kde operují, protože operují po celém světě. To také nefigurovala v originální verzi. A e, zde skutečně děkuji zpravodajce Vicky Ford, že akceptovala e, tuto naši pozici a děkuji i dalším stínovým zpravodajům. E, skutečně to bylo velké potěšení Eh, pracovat se všemi stínovými zpravodaji a se zpravodajkou. Děkuji za vynikající spolupráci. Jo, herzlichen Dank. Ano, děkuji, pan Henen. Pane Hena, prosím. Omlouvám se, pane před... Promiňte, no, pane no, předsedo. Sevezo 3. Eh, my jsme zde v tomto výboru eh, z strany poslanců jednotlivých eh, skupin měli výbornou diskuzi. Každý předložil svůj příspěvek a dnes hovoříme o něčem jiném. Dnes eh, hovoříme o normách, které nedokáží dostatečně reagovat na vývoj v průmyslovém sektoru. Já bych chtěl navrhnout, abychom nehovořili o návrhu změn Sevezo 3, eh, jelikož to jsou věci, které se nemohou eh, vyvinout. A mám taky takový dojem, že celý ropný průmysl má být být ponechán mimo eh, a ne, aby nebyl eh, dále ovlivňován. Mám takový návrh, aby ropný průmysl byl zahrnut do zákona Sevezo 3, eh, což by vedlo k dalším obtížným situacím. Je-li možné dělat určité úspory, pak nevidím nikdy, že by se to také týkalo ropných průmyslů. Víme, že eh, loni 10 miliard eh, euro byly zisky ropných společností. Děkuji, pan Skinner. Pane předsedo, bohužel jsem se zdržel v důsledku dopravy. Já jsem spolupracoval se spravodajkou a jsem také rád, že to vypadá, že se strany stínových zpravodajů dosáhneme příslušné rovnováhy. Také je velice dobré, že zpravodajka s námi jako stínovými zpravodaj dobře spolupracovala, téměř všechny naše připomínky také převzala, což je opravdu skvělé. E, takovou tu spolupráci v rámci parlamentu očekáváme. My předpokládáme, že svrty v hlubokém moři již máme také zkušenosti ve vnitrostátním eh, rozměru, ale zatím možná ne na evropském eh, rozměru. A právě proto bychom si měli připomenout, eh, že nám jde přece jenom o to, aby nedošlo k takovému ekologickému dopadu, tak jako to bylo ve Spojených státech, protože tyto vrty bývají v hlubokém moři. Evropská unie také musí koordinovat spolupráci mezi členskými státy v těchto klíčových aspektech. Já jsem chtěl zapracovat určité aspekty, které zapracovány nebyly. A já bych býval tam chtěl také, aktualizaci například směrnice o strojích, což by pokrylo také eh, to, co by, dejme tomu, později mohlo také fungovat jako poklop. A já se domnívám, že až bude směrnice o strojích aktualizována, novelizována, tak to bude na nás mít také příslušné dopady, protože to je to, co si potřeb představujeme na mořském dni, dně. A my opravdu bychom se měli snažit o nejvyšší bezpečnost těchto zařízení. Já musím říci, že Eh, spravodajka si skutečně vyslechla moudrosti mnoha stínových spravodajů a za to jí děkuji. Mm, děkuji. Komise je zastoupena. Dávám slovo panu Pranekovi. Uh, děkuji. Děkuji zpravodaji, také děkuji všem poslancům, kteří se na procesu podílí. Mm, bylo dosaženo velkých úspěchů a také musím říci, že došlo k velké schodě, které my se připojeme. My jsme byli také zapojeni do získávání informací a poskytování informací a doufám, že jsme všem příslušné informace poskytli a zdá se, že v mnoha věcech se shodujeme. To se týká například také bezpečnostních opatření v pobřežních eh, vodách a po havárii v Mexickém zálivu je třeba také, aby dobře pracovaly regulační orgány, takže přesně témata, která jsou eh, formulována ve směrnici, těmito eh, se zabýváme také v našich iniciativách iniciativách a my bychom chtěli předložit příslušné zprávy v následujících měsících. Chci také poznamenat z dnešních připomínek, že tady existuje obava, že bude eh, vytvořena další evropská úroveň, která bude zatěžovat průmysl. My skutečně nehodláme uvalovat nové postupy nebo vytvářet překážky pro průmysl tam, kde průmysl dobře funguje, ale my jsme přesvědčeni o tom a doufáme, že také v hodnocení dopadu ukážeme, že existují věci, které je lépe harmonizovat na evropské úrovni, než se to zvládne na národní či podnikové úrovni. A my také souhlasíme s tím, že by mělo být možné pro evropské zákonodárce vytvořit takovou situaci, kde evropské velké podniky které fungují po celém světě, budou muset také prokázat, že pracují na celém světě s vysokým bezpečnostním standardem. My se domníváme, že tady je jistý prostor pro určité právní úpravy, nejenom dobrovolné úpravy ze strany podniku. A pokud se týče tedy výraz kontrolování inspektorů. Já jsem proto, abychom toto téma nedemonalizovali a myslím si, že celá řada akcí, které zpráva navrhuje, jsou opatření, které účastně zabezpečí, že stávající činnost inspektorů bude také pod veřejnou kontrolou a bude na vysoké technické úrovni. A jde také o to, aby kontrola inspektorů byla co možná nejlepší a také byla ve prospěch celé společnosti. Já chci také říci, že pokud bude zpravodaj či stínový zpravodajové potřebovat další informace, jsem jim plně k dispozici. Závěrem ještě kolegyně Ford. Chci zopakovat uh, uh, pro, eh, na adresu stínovým, tak děkuji vám, děkuji vašim poradcům, asistentům, děkuji za obrovskou práci. Často zapomínáme poděkovat i těm spolupracovníkům, kteří eh, pracují s námi na tom. Děkuji i komisi za slova, která mi pronesla a děkuji i za ten rámec, eh, který jste nastavili, aby regulační orgány mohly spolupracovat a vyměňovat si své know-how doufám, že někteří eh, že eh, doufám, že tady ta stejná spolupráce bude pokračovat. A eh, ještě, já zcela souhlasím, že ti, kteří dělají vrty ekologickým způsobem v úvozovkách, tedy tak samozřejmě ty bychom měli zohlednit eh, a měli bychom šířit ty best practices, a to se netýká pouze severu, ale i jihu. Je třeba tedy zajistit vysokou úroveň a v arktické oblasti eh, samozřejmě tam musíme spolupracovat ještě s jinými zeměmi, kterých se tato oblast také týká. Jenom jsem chtěla zdůraznit, ano, že tam je specifické prostředí, eh, a, ale i ta specifická prostředí jsou jinde. Evropské firmy by měly fungovat podle eh, nejvyšších standardů, ale také i neevropské firmy přece. Já bych ráda, když eh, se podíváte na eh, naši legislativu v Evropě, no tak samozřejmě musíme se ale i podívat a analyzovat Eh, jak ty naše firmy eh, operují eh, v jiných vodách, tedy ne v evropských, a že to dělají podle stejných standardů, a naopak vice versa, že ty, které nejsou evropskými, že operují také podle těchto standardů v Evropě. A já děkuji tedy za tyto zkušenosti. Peter, souhlasím s Petrem o těch do eh, ten nezávislém posouzení tedy bezpečnosti, ano, eh, a eh, takže bezpečnost především, pokud jde o tyto vrty, to je první priorita a všichni zaměstnanci všude úředníci musí mít ten pocit a Petr změnil Norsko, ano, ale platí to i jinde. A potom, prosím, prosím, pamatujte na to, že ne všechny ty eh, eh, eh, ty tlako, eh, vysoké tlaky eh, vrty, eh, tedy, že jsou v hluboké vodě pouze, ale také i v mělké vodě, takže to je velké nebezpečí, nejenom tedy Eh, pro ekosystém, pro ryby a podobně, pro životní prostředí, ale v případě těchto vrtů u pobřeží i pro lidi. Takže je třeba eh, si to uvědomit. Pozor na toto, bychom mohli spadnout do léčky, že snad eh, ty hlubinné vrty jsou méně nebezpečné. A to ne. Je třeba si uvědomit, že třeba v Norsku, no, teď máme i ty vrty tady v mělkých vodách. Děkuji vám. Tím můžeme uzavřít tento bod na dnes. 16. června se bude hlasovat ve výboru. Tři, bod 13. Nebezpečí eh, s, eh, při eh, dopravě nebezpečných látek. Kolega Šimanský má slovo jako zpravodaj. Ano, děkuji vám. Já jsem předložil návrh stanoviska k hlavní zprávě. Tato zpráva vzniká ve výboru pro vnitřní trh. Udělal jsem několik poznámek k právním aktům veřejných zakázek. A nejdříve bych chtěl upozornit na to, že právo ohledně veřejných zakázek se nemusí často měnit, musí být spíš stabilní. A nyní máme před sebou budoucí změnu, což zase navyšuje administrativně technické úkoly což je zase nevýhodné pro malé a střední podniky. Znamená to, že tyto malé a střední podniky se nemohou tak dobře vyvíjet a nemají dobrý přístup k veřejným zakázkám. Proto ve svém stanovisku uvádím také odkaz na um, americký model který se týká veřejných zakázek. Já se domnívám, že bychom se měli právě na toto podívat, onen model SBIR. Veřejné zakázky by měly stimulovat ve svém systému také dosažení dalších výsledků jako inovace, zlepšení klimatické politiky a podobně. Domnívám se, že naše cíle v oblasti veřejných zakázek bychom měli realizovat tak, abychom neškodili eh, hospodářské soutěži a kritérium ceny by se nemělo eh, dostávat eh, do pozadí. Cena je vždy velmi důležitá. Cenové mechanismy a to dlouhodobé mechanismy nám dovolí celý problém lépe zvládat. Cena je tedy důležitá, to nesmíme opomíjet. Druhým důležitým kritériem je také nezbytnost velmi detailní analýzy dopadu. Musíme udělat tedy analýzu dopadu. Vždy, když se rozhodujeme o tom, eh, že využijeme právo a zákony ohledně veřejných zakázek, pak musíme myslet i na jiné cíle. Klimatické, energetické, inovační, eh, politické cíle. A to tak, že Vždy, když toto doplníme k e, zákonům o veřejných zakázek, tak musíme analyzovat pozdější dopady. Tolik nejdůležitější prvky mého stanoviska a já doufám, že výbor ITRE bude postupovat jednotným hlasem při předávání do výboru IMCO. Promiňte, paní Hol. Paní Hol. Děkuji. Děkuji vám, děkuji zpravodaji. Chtěla bych se vyjádřit k energetické účinnosti ve veřejných zakázkách, což několikrát zdůrazňujete. To je mimořádně důležitá věc, také to zdůraznili závěry rady z února, také to zmiňuje plán komise. Veřejné zakázky zde musí sehrávat velkou roli a musí také stimulovat trh, aby nakupoval energeticky účinné produkty a tak přispívala k, k energetickým úsporám po celé EU. Také musíme zdůraznit, že se tady ušetří hodně nákladů, protože my máme velké starosti v současné době krize, protože existují veřejné orgány a útvary, které mají nedostatek financí. A jestliže budeme veřejně nakupovat energeticky účinné produkty, pak to povede k velkým úsporám. Eh, Price Waterhouse Coopers odhadl náklady na energii v roce 2009 a odhadly se zde úspory ve, 20, ve výši 20 miliard euro. Takže Price Waterhouse Coopers není zrovna zelená firma, takže její odhady bychom měli brát vážně. A my bychom skutečně mohli ve stanovisku zdůraznit, jak Mimořádně důležitá je energetická účinnost ve veřejných zakázkách. Nejenom z hlediska účinnosti, tedy úspor energií, ale také úspor nákladů. Já s vámi velice souhlasím, souhlasím také s panem Kreutzmanem, že také musíme zabezpečit aby postupy zadávání veřejných zakázek byly jednoduché, tak aby Eh, nekladly překážky malým a středním podnikům, když se o veřejné zakázky chtějí ucházet. Takže pokud by se to mohlo zjednodušit, tak by to bylo velice dobré. Dobře, další přihlášky k otázce modernizace zadávání veřejných zakázek. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. My potřebujeme modernizovat pravidla veřejných zakázek, protože my jsme zkomplikovali ta pravidla a potom administrativně je to dost těžkopádné pro příslušné orgány a i je to nákladné pro daňového poplatníka. Takže tam e, bychom měli se zamyslet e, nad administrativním břemenem pro malé střední podniky, protože máme judikaturu Evropského soudního dvora, a která říká, že musíme vzít do úvahy to, abychom zjednodušovali pravidla. A já si tedy myslím, a i pan Simanský již Eh, začal velice dobrou práci s tím stanoviskem, ale já bych chtěl, aby to stanovisko se více zaměřilo na zjednodušování pravidel a redukci administrativní zátěže a také, aby se zaměřilo na to, jak malé střední podniky hm, hm, budou moci mít snažší přístup do těch výběrových řízení o veřejných zakázkách. A musíme tedy zmodernizovat pravidla veřejných zakázek abychom se nezaměřili pouze třeba na tu nejnižší cenu, ale abychom to viděli ze dlouhodobé perspektivy. To znamená, abychom tam i reflektovali eh, tyto zájmy společnosti. Abychom eh, nakonec tedy neměli Eh, příliš velké administrativní požadavky na orgány mm, veřejné zprávy a státní zprávy a aby to nebylo i větší byrokratickou zátěží pro malé střední podniky, protože nakonec by se to muselo reflektovat v těch cenách a mělo by to dopad na eh, mm, daňové poplatníky ve finále. A, mm, takže není možné i tam mít takové požadavky, vlastně, které lze zneužít eh, pro eh, diskriminaci a vyloučit třeba zahraniční subjekty. I Fiona se zmínila o tom, že potřebujeme eh, mít širší přístup malých středních podniků. I my již máme, my jsme pracovali na Code of Best Practices a tento kodex úvahy při modernizaci pravidel veřejných zakázek. A Small Business Act. To je norma, kterou jsme přijali teprve před dvěma týdny. A tam říkáme, že chceme zlepšit dialog mezi zadavateli zakázek a malými středními podniky. A pokud to má skutečně nastat, tak komise musí prostudovat toto, jak to všechno posílit, samozřejmě bez toho, aniž bychom narušili principy, jako je transparentnost a hospodářská soutěž. Děkuji vám srdečně. Je zde zástupce komise, který by se chtěl vyjádřit k této otázce. Momentálně ne, takže dávám ještě jednou slovo kolegu Šimanskovi. Několik poznámek Myslím si, že v tomto výboru se můžeme shodnout. Já se domnívám, že energetická účinnost je důležitá v novém zákonu o veřejných zakázek v EU. Já jsem v tomto stanovisku chtěl ukázat, že je důležité, aby všechny základní aspekty, které jsou principiální pro zadávání zakázek, byly v rovnováze. My plně bychom eh, se měli zaměřit také samozřejmě energetickou činnost, to je jasné, ale také další aspekty musí být prány v potaz. Máme zde zákony, které jsou poplatné pro malé a střední firmy a to je důležité, proč zmiňuji americký model a proč také zmiňuji Eh, to, že je důležité bojovat za stabilitu práva, protože to je to, co nejvíce škodí malým podnikům, když se mění eh, legislativa. My to můžeme říci ještě jasněji. Jediná věc, kterou jsem chtěl zde říci, že já jsem to chtěl zkrátit, ale myslím si, že nyní e, jsem si vyslechl vaše pozměňovací návrhy a připomínky a podle nich se budu řídit při dalším formulování textu. Děkuji. Dobře, srdečně vám děkuji. Tím tedy můžeme uzavřít i tento bod na pořadu jednání. Je jedno důležité eh, eh, upozornění, že 15.6. budeme hlasovat. To je tedy, eh, promiňte, lhůta pro pozměňovací návrhy. Bohužel nemůžeme přejít eh, i hned k následujícímu bodu, protože až v 10 hodin začne elektronické hlasování, takže mám potěšující zprávu, že si všichni můžete dát krátkou kávu, ale prosím, abyste tady byli zase zpátky přesně v 10 na hlasování. Máme hodně bodů na hlasování.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

Ja. Komm. Ja, Ja. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, Nobody listens anyway. <laughs> Try this. Nein, ich habe es ausgemacht. so, meine Damen. Dámy a pánové, chtěl bych začít. Máme před sebou mnoho bodů na hlasování a bude to také dost komplikované. Nebude to moc jednoduché. V některých místech jsou komplikované postupy pro hlasování a prosím o vaši pomoc a také pochopení. Uděláme zkušební hlasování, abychom věděli zpočátku hned, kdo tady je, kdo tady není a zda všechno funguje. Takže prosím, budeme hlasovat o otázce, Zda eh, v budoucnosti budeme eh, začínat eh, včas se zasedáním. Obávám se nejhoršího výsledku. Also, wir sind jetzt 47 je nás, schází nám ještě někdo, takže 48. Fungují, prosím, všechny stroje, žádné problémy. Paní Madurel má problém. U vás to nefunguje, ale už jsem ukončil hlasování. Jste Eh, nyní pozdě a celé dopoledne nesmíte hlasovat. Máme nová pravidla, prostě. Nové pravidlo. Tak dobře, začneme. První hlasování se týká zprávy paní Cizel nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Prosím o vaši pomoc. Začneme s hlasováním o 47 a 50 on blok. Pozměňovací návrh 47 a 50 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina je proti zamítnuto. Jednička pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dva. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tři pro. Proti. Promiňte. Ještě jednou, kdo je proti? Ještě jednou, kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Přijato. Šest. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Takže šestka, prosím, zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Nefunguje to? Všechno je v pořádku? Prosím ještě jednou. Takže ještě jednou, prosím, co se to děje s tímto strojem? Zahajuji hlasování. Jeden EPP navíc, nebo jeden zelený navíc. To se ještě nestalo. Končím hlasování. Zamítnuto. 52 pro. Devatenáct 31 byl výsledek, takže 19 31. Takže 52 pro, proti, drželi se, zamítnuto 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se zam... schváleno. 8-9 on blok, kde pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Takže ověříme 8 a 9 dohromady. Zahajuji hlasování.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 Drželi se? Schváleno. 17 pro. Proti. Drželi se? Zamítnuto. 152 pro. Proti. Drželi se? Zamítnuto. 153 pro. Proti. Drželi se? Zamítnuto. 15 pro proti, drželi se schváleno 16 pro, proti, drželi se schváleno. A teď 17 oddělené hlasování. První část. Kde pro? Proti. Drželi se schváleno. Druhá část. Kde pro? Proti. Drželi se Schváleno. 155 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 18 pro, Proti? Ještě jednou to zopakuji. 18 pro. Proti? Drželi se? Schváleno. 159 a 19. Aha, odpadá. 158. Odpadá? Ano, 160. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 19 pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 128 pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. 129 pro. Proti? Drželi se. Schváleno. A nyní 130, 131, 17 a 14. Jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 132. Také. Pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 18. Pro? To odpadá. Odpadá. 19 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 133 pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 135 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 10 pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 134 pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 136 a 140 on blok? Pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 137 a 15. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 138. Oddělené hlasování. První část. Pro? První, promiňte, první část odpadá, protože 140 byla zamítnutá. Takže jde jenom o druhou část 138 pro, proti. Drželi se, zamítnuto. 20 pro, proti. Drželi se, schváleno. 16 pro, Ano, odpadá, děkuji. 11 pro. Také odpadá, promiňte. 141 odpadá, 139 také. 143 a 21 identické. kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 144 a 22 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 145 odpadá, 161 pro, proti, drželi se schváleno. 162 odpadá, 163 kdo je pro, proti, drželi se schváleno, 164 pro, proti, drželi se schváleno, 165 pro, proti, drželi se zamítnuto. 20 eh, pro, proti, drželi se, zamítnuto. A nyní 20 zpravodaje pro, proti, drželi se, schváleno. To 68. 168. Pro? Proti? Ještě jednou prosím o hlasy pro. Pro 168. Děkuji. Proti? Drželi se. Schváleno. 167. Pro? Odpadá. Ano, odpadá. Děkuji, je to komplikovanější. Takže 170 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 171 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 172 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 175 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 21 pro, proti, drželi se zamítnuto. 176 pro, proti, drželi se zamítnuto. 176 ještě ověříme, takže zahajuji hlasování. Končíme. Zamítnuto, ano, bylo to těsné. 21 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 73 pro. 21. To bylo zamítnuto. Ověříme to. Ano. 21. Ověříme. Zahajuji hlasování. 21. Takže 21 ověřujeme. Hlasování zahajuji. Hovoříme o 21 Envy nebo 21 zpravodaje. Děkuji vám. Je to 21 zpravodaj. Takže 21 zpravodajky. Končím hlasování. Končíme, ano? Přijato. Pokud budete upřímní, tak to nesouvisí s mým způsobem hlasování. Nýbrž to bylo trošku komplikovanější, že? Takže 173, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto? 177, dvě části. První část, je pro, druhá, proti, zdrželi se. Pro, druhá část, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179, 22 a 25, Envy a Ample. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. A nyní to můžeme ověřit, ano. Takže ověřujeme. Ještě jednou zahajuji hlasování. Jeden LS je zde navíc. Ještě jeden LS se musí vypnout s hlasováním. Děkuji, takže končím hlasování. Výsledek zamítnuto. Pane Bytykov, já mám většinou pravdu, ne vždycky, ale většinou ano. Takže nyní 181 a 23. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 26. Ano, 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, pro? Proti, Drželi se. Zamítnuto. 178 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 180 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 182 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 184 pro proti, drželi se, schváleno. 22 pro, proti, schváleno. 83 pro, proti, drželi se, schváleno. 28, kde pro? A 28 odpadá. Děkuji, odpadá. 185 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, drželi se, schváleno 192, odpadá. 23, odpadá. Odpadá, odpadá. A jsme u čísla pět. One? Zero one. One? Two zero one. It's the next. That's the next. Mario. I think 201, huh? next. 201 je následující, takže ještě vteřinku, ověříme to. 174, 174, 174, kdo je pro 174, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 201, 193. Kdo je pro? 193. Proti? Drželi se. Schváleno. 194. Pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 199. Odpadá. 200 odpadá. 201 odpadá. Ještě jedna odpadá, ano. Odpadá. Sto devadesát sedm. Sto devadesát sedm. Promiňte, je to přeci jenom dost komplikované. 197. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 197 chcete ověřit? Takže 197 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Jeden ELS je navíc. V pořádku. Stále máme eh, jednoho poslance LSR. navíc. Prosím, aby někdo vyndal hlasovací kartu. Končíme a je to přijato. Takže další odpadají. Až po 25. Myslím, že 25. Kdo je pro 25? Proti? Drželi se? Přijato. 203 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 204 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Envy. Proti? Ještě jednou, prosím, o 20 Česku. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 26 pravodajky. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 206. Odpadá. 206. 206. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 207 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 29 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 208 pro. Proti. Ještě jednou. 208 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 209. 208, to ověříme. Zahajuji hlasování. Zelení mají dva navíc, to už je téměř kriminální. No pokusit se můžete, že jo, ale... 208. Je to teď v pořádku? Končím hlasování. Přijato. Děkuji. 209 odpadá. 30. Empl pro. Proti. Drželi se. Přijato. 210, 31, 27 jsou identické. Pro. Proti. To ověříme. Ověřujeme hlasováním. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 k 25. 211 pro proti, drželi se, přijato 212 a ústní doplnění. Kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 28 odpadá. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato 214 pro, proti, zdrželi se, přijato 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato 215 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 216 a 33, 31 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Takže to ověříme. 216, 33, 31 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 34. 34. Kdo je pro? 34, kdo je pro? Ne, ne, není to. Nebyla zamítnuta 216. Takže 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 219, 32, 35 jsou identické pro? Proti, Drželi se. Zamítnuto. Bylo to jasné, eh, těsné. Takže to ještě jednou ověříme. 219, 32 a 35. Hlasujme. 219, 32 a 35. Končím hlasování. Zamítnuto. To musíme odhlasovat, ten následující návrh. 220. Ano, budeme hlasovat 220, 33, 36. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasujme. Končím hlasování. Zamítnuto. 217 pro, proti, drželi se, zamítnuto 218 pro, proti, drželi se, zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222, 34, odpadají, ano, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 odpadá, 224 35 a 38 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Další odpadá. 226. To je doplněk. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 227 pro? Proti? Drželi se? To ověříme. 227 ověřujeme hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. osm, 36, 39 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 229 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 230 pro? proti, drželi se, přijato. 40 pro, proti, drželi se. To ověříme. Takže ověřujeme čtyřicítku. Končím hlasování. Přijato. 231 pro. Proti? Drželi se. Přijato 232 pro. Proti? Drželi se. Přijato 233. 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 234. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 41. Pro? proti, drželi se, zamítnuto 38 pro, proti, drželi se, zamítnuto. A nyní 30, 28 a 27 omlok. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 235 pro? Proti? Drželi se. Přijato. 236. Oddělené hlasování a to také ohledně 39, první část, druhá část bez slo- do slova final. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se, zamítnuto. Druhá část Aha, tak to ověříme. Ověřujeme první část. Končím hlasování a je to přijato. Ano, byl bych vám vděčen, kdybyste eh, ukazovali dobře. Druhá část odpadá. A 42 odpadá.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 proti, drželi se, schváleno. 40 pro, proti, drželi se, přijato. 43 pro. Aha, odpadá. Je to skutečně komplikované. Tentokrát je to složité. 44 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 45. Pro. Proti. Drželi se. Schváleno. Další odpadá. Další odpadají. Takže 47. Dvěstě čtyřicet a 46 jsou identické, takže budeme hlasovat o těchto dvou návrzích. Kdo je pro, proti, přijato. 47 pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 31. 31 pro. Ano, ověříme 47. 47, zahajuji hlasování. 47 Ample. Končím hlasování. Je to jasné. Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Přijato. 242 pro? Proti? Drželi se? Přijato, myslím. 241 ve dvou částech. První část bez slova existing. Pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Čtyřicet jedna odpadá. Čtyřicet dva. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní Kompromisní návrhy 3. Kdo souhlasí s kompromisním návrhem 3? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3a pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 a 250 on blok. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 249 pro, proti, drželi se, přijato. 251 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 252. 252. Kdo je pro? 252 odpadá. Takže 253, 254 a 255. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 35 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 256 pro? Proti? zdrželi se. Zamítnuto. 49. Takže ověříme 256. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet čtyři. Aha, tak je to zamítnuto, dobře, zamítnuto. 49 M pro, proti, drželi se, zamítnuto. 44 Envy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, Drželi se. Zamítnuto. 45 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 50 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odpadá. Dvěstě šedesát. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. 261 pro. Aha, to odpadá. 262 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 263 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 264 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Aha, tak to ověříme. 264 ověřujeme. Přijato 37 a 36. Oddělené hlasování, první část a ústní doplněk. Kdo souhlasí? Pro, kdo je proti? Drželi se přijato druhá část. Zde máme doplněk. Pro, proti? Drželi se přijato 36. Hlasujeme on blok. 36, 37 jsme odhlasovali ano. Takže odpadá, odpadá, odpadá. Takže 268, kdo je pro? Proti? Drželi se? 268 je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 269 odpadá. Kdo je pro 34? Asi myslíte 38. Promiňte, eh, spletl jsem se, je to 38. Kdo je pro? Aha, odpadá. Bylo mi řečeno, že máme hlasovat 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 270 pro? proti, drželi se, přijato, další odpadá. 371, 48, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato, 49 pro, proti, drželi se, přijato, 40 pro, proti, drželi se, přijato. Přijato. Přijato. Takže 41. Takže 41. Kdo je pro? Proti. Přijato. Ještě 73. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 51. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 274 pro. Já bych chtěla navrhnout ústní pozměňovací návrh k tomuto návrhu a ten zní ve druhé části vysoká priorita eh, se bude týkat historického radioaktivního odpadu, protože tady by mohlo dojít k nedorozumění. My bychom chtěli místo historického dát, to nej, dát tam nejstarší, the oldest radioactive waste, takže místo historického dát nejstarší. Souhlasíte prosím všichni? Dobře, takže 274, včetně ústního pozměňovacího návrhu, jak byl přednesen. Kdo je pro? Proti? No, to bylo nejasné. Takže 274 s ústním návrhem pro, proti, drželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Další odpadá. 42, kde je pro? Proti. A co zbytek? Takže ještě jednou, 42, kdo je pro? Proti. Drželi se, schváleno. Vy 79 odpadá. 52, kdo je pro? Proti. Drželi se, zamítnuto. 43. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. 44. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. 281 pro, proti, drželi se, přijato 282 pro, proti, drželi se, přijato 283 pro, proti, drželi se, přijato 284 pro, proti, drželi se, Zamítnuto. 285 pro. Proti. To nejde. 285. 285, kdo je pro? Proti. Drželi se. Schváleno. 45 a 286, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Odpadá 288. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. 289. Pro? To odpadá? Ano, takže 290 a 291, to je identické. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. 46. Pro, proti, drželi se, přijato. 292 ve dvou částech a s ústním návrhem. První část. Pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, to odpadá. 293 pro, proti, drželi se, přijato. 7 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, 54, kdo je pro? Kdo je prosím pro? Ještě jednou. 54. Takže budeme ověřovat sedmičku MP. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končíme hlasování. Přijato. 54 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 56 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 57 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Další odpadá. Odpadá. Je to staženo. 60. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 63. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1. Pro? proti, zdrželi se, přijato 64, dvě části, první část se změnou. Aha, to odpadá. Takže první část odpadá, druhá část, jenom druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 67, kde pro, proti, drželi se, přijato. 68 odpadá, 69, kde pro, proti, drželi se, přijato. 70 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, drželi se, přijato. 74, 73 odpadají. 71 a 72, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ještě jednou, prosím. 71, 72, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Ověříme to. Zahajuji hlasování 71, 72. Já prosím mohu spočítat jenom ty, kteří zvednou paži. Je to trošku problematické, když nezvedáte paži dostatečně. Takže končíme hlasování. Přijato. Promiňte, ale není to dostatečně vidět. 75 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 2 odpadá, 76. Dvě části. První část. Pro? Proti? Drželi se? Ověříme to, ano. Zahajuji hlasování, 76 první část. První část, 76. Končíme hlasování. Zamítnuto. Druhá část odpadá. 77 odpadá, 78, tam musíme hlasovat. 78. Kdo je pro? Pro. pro? Proti? Drželi se schváleno 79 a 3 dohromady. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. To ověříme ale jestli to dopadne jinak, tak potom budeme jenom hlasovat. Ale zahajuji hlasování o 79 a 3. Všichni odhlasovali, končím hlasování a je to zamítnuto. 80 pro, 80 pro, proti, drželi se, zamítnuto 81 pro, proti, drželi se, zamítnuto 82 pro, proti, drželi se, zamítnuto 85 pro, proti, drželi se, to ověříme, 85 ověřujeme. Hlasovali prosím všichni, končíme. Zamítnuto. 84, druhá část. 84, hlasujeme pouze o druhé části. Kdo je pro, proti? Drželi se, zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 11. Pro? Proti? Drželi se, Souhlasíme. 88 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 4 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 89 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 3 pro, proti, drželi se, přijato. 90 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 91, to je vyřízené. Kompromis 1 pro, proti, drželi se, přijato. 98 pro, proti, drželi se, zamítnuto 99 pro, proti, drželi se, přijato 100 pro, proti, drželi se, zamítnuto 101 pro, proti, drželi se, přijato 12 a NV6 jsou identické pro, proti, 303 pro, proti. Ještě jednou hlasy, prosím, pr prosím. Zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 106 vyřešeno. 8 šestka byla stažená, 8, Envy, kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? drželi se schváleno. Jedenáct pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pět, dobře, jedenáctko ověříme. Jedenáct, envy, zamítnuto. Zahajuji hlasování, to Ověřujeme, končíme hlasování. Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Proti. Drželi se schváleno 109 pro. Aha, to odpadá. 112 Promiňte, 110, 110, kdo je pro, proti. Takže ještě jednou, prosím, 110, kdo je pro, proti. Takže to ověříme, 110. Hlasujme. Končím hlasování. Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 112 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 115 pro? Proti? Promiňte, to musíme ověřit. 115 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Takže 115. Končíme hlasování. Je to jasné? Přijato. 116. Odpadá. Česka. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 114 pro? Proti? Drželi se. Přijato. 117. To je vyřízené. 12. Odpadá. 118. Odpadá. 7. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Sedmičku ověřujeme. Hlasujme. Končím hlasování. Zamítnuto. 119. Kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 121 pro. Aha, odpadá. 122 pro. Proti. Drželi se. To ověříme. 122 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 120 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 124 pro. Proti. Drželi se. Přijato 13 pro. Proti. Přijato. 125 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 127 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 49. 49. Kdo je pro? Chcete ověřit 127? Ne, teď hlasujeme o 49 pro, proti. Drželi se zamítnuto 48 pro, proti. Drželi se zamítnuto. A nyní paní Cizlik. Velice stručně. Omlouvám se, že ten seznam byl tak dlouhý, ale my všichni máme o tento o toto téma velký zájem. My jsme se snažili dospět ke kompromisům se stínovými zpravodaji, ale podařily se nám pouze tři. Po tomto dlouhém hlasování vidím, že každý něco získal a také každý něco ztratil ale přesto jsme také hlasovali o technických detailech, které by neměly být součástí směrnice. Ale já vás žádám o podporu této směrnice, protože je to také důležité pro radu to jsem vůbec neměl nechat povolit, eh, že tady někdo hovořil. Takže já tady již nenechám nikoho hovořit. Omlouvám se, je to moje chyba, že jsem paní nechal hovořit. Pane předsedo, vidě, láte špatnou práci, potom se ještě pochválíte a my se k tomu nemůžeme nějak vyjádřit. Ale nyní prosím, proč jste tak nervózní u těchto témat? Není hodinu hlasujeme, nyní to dotáhneme do konce a není elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Final vote. Takže konečné hlasování, víte? Ale nikdo neví, o čem se vlastně hlasuje. Jo, hlasování je ukončeno. A je to schváleno. a není, my nevidíme výsledky. Takže 33 pro, 6 proti, 12 se zdrželo. Tady to vidíte. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení. Souhlasíte? Zahajuji hlasování. legislativní usnesení a nyní to nyní uzavírám hlasování. A nyní tady máme konečný výsledek a nyní přijde k další hlasování. Wahnsinn. Doufám, že už to nebudeme opakovat, také bylo to velice nepřehledné, omlouvám se. A nyní, dámy a pánové, máme před sebou ještě hodně hlasování, čím klidnější, tedy čím více potichu půjdete, budete, tak o to, to půjde rychleji. Nyní Takže někdo se hlásil, ano, někdo se hlásil. Jestliže zpravodaj se chce vyjádřit, prosím, máte šanci. Děkuji vám. Dámy a pánové, zde je hodně kompromisních návrhů ve srovnání s minulou zprávou. Budeme postupovat daleko rychleji. Je tady ještě další kompromisní návrh, který není v seznamu, je to na straně číslo 5. A je to kompromis 14a a některé pozměňovací návrhy odpadají. To také není, ozna, není eh, napsáno a sekretariát tom vám vždycky řekne, když se dostaneme na tu příslušnou stranu. Takže doufám, že to zjednoduší další práci. Takže pokud Pokusíme se, aby to šlo rychle. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10. Pro, proti, zdržet. 10 pro, proti. Nyní už jsem udělal první chybu. Takže Prosím, můžete být potichu, já mám opravdu potíže se koncentrovat, možná nejsem ve formě, takže 142 pro, jak to tady vlastně je. Takže ještě jednou. Takže 137 eh, se prověří, takže budeme hlasovat elektronicky o 137. Zahajuji hlasování o 137. Končím hlasování. Schváleno. 10 IMKO pro proti, zdrželi se schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se schváleno. Zase to máme zkontrolovat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro proti, zdrželi se schváleno. O 161 se nehlasuje, takže 12. 12 ekon pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 imko odpadá, 165 pro, proti, zdrželi se schváleno. 166 pro, Takže prověříme elektronicky 165. 165 elektronické hlasování. To napadlo pana Turmese. Končím hlasováním. A pan Royal zde získal jasnou většinu. Takže to je opravdu skvělé. Já to opravdu dnes ráno potřebuju. Můžeme si to třeba i zopakovat. Nyní 166 pro, proti, zdrželi se schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 sekund pro, proti, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to, zkontrolujeme to, zkontrolujeme 168. Končím hlasování a je to zamítnuto. 169 je staženo vlastně. Kompromis 13 souhlas. Proti zdrželi se schváleno. Takže 13 pro, proti Zamítnuto. Kompromis 14. Pro, pro, proti, zdrželi se schváleno. 189 pro, proti, zdrželi se schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, Zamítnuto. Prověřit. Takže zkontrolujeme dvacítku. Končím hlasování. Je to přijato. 191 tím odpadá, 19 pro, proti, mohu ještě požádat hlasy pro, tak je to přijato. A nyní kompromis. Kompromis 14a, který je v textu, který nebudeme ještě jednou předčítat. Kdo s tím souhlasí? Kdo eh, hlasuje proti? Zdrželi se, tím je to schváleno. A nyní všechno odpadá? Ne, není tomu tak. Až do 192. Nyní budeme hlasovat 192 pro, proti zdrželi se schváleno. Jak je to 192? To prověříme. 192 prověříme. Máme přece dost času. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatel. 196 až 199. Tak to je není vyřízeno, to odpadá. 216, to je identické, pro, proti. devítka k tomu nepatřila, takže 199 o tom budeme hlasovat pro, proti zdrželi se schváleno. A teďka je 216. Souhlas proti schváleno. 201 pro proti schváleno. Dvěstě dva je identické potom, takže Dvacet dva to odpadá a dva také, takže Dvěstě tři pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno, pět pro, Proti. Zamítnuto. Takže to bylo zamítnuto. 15 ekon pro, proti, zdrželi se, schváleno. 206 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 207 pro, Proti. Schváleno. 208 padá, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, schváleno. 223 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 229 pro, proti, Takže ještě jednou 229 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to raději. 230 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi se přijato. 232 odpadá, 233 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se schváleno. 235 pro, Proti. Zdrželi se. Přijato. 236. To odpadá, takže nyní jsme u kompromisu 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 241 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 17 ekon pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 242 pro, proti. Ještě jednou to, prosím, zvedněte řádně ruku 242 pro, proti, zdrželi se mý souhlas, takže pro. 243 a 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 a 244 pro, proti, zdrželi se schváleno. 245 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 252 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ekon odpadá. 23. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 24. Imko pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se schváleno. 265 pro, proti. Raději to prověříme. Takže prověříme 265. Končím hlasování. Schváleno. 26 Imko pro. Proti. Schváleno schváleno. Kompromis 20a pro, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se. Můžete ještě jednou zvednout ruku pro 31, proti, zamítnuto. 32 pro, proti. přijato. 21 pro, 22 ekon pro, proti, schváleno. 273 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 schváleno, 35 pro, proti, prověříme 35, prověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21 pro, proti eh, schváleno 278 pro, proti zdrželi se schváleno 279 pro, proti, zdrželi se schváleno 280 pro, proti, zdrželi se schváleno 281 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 284, to předtím odpadalo, takže 285 nyní pro, proti, zdrželi se. Takže zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 286 odpadá, 287 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 292 eh, pro, proti, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, schváleno. Kompromis 24b, schváleno. 311 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 312 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 odpadá, 313 pro, proti, zdrželi se schváleno. 313 to byla a nyní 314 a 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 316 pro, proti, prověříme to. Prověříme 316, myslím si, že to bylo přijato. Končím hlasování. Zamítnuto. 317 pro, proti, Prověříme, prověříme 317. Končím hlasování. Schváleno. 318 pro. Proti. Můžete prosím ještě zvednout ruce pro? Ano, schváleno, takže nyní 319. 319 pro, proti, zdrželi se přijato. To byla jasná většina, takže prověříme přes to 319, jestliže chcete. Končím hlasování. Schváleno. 320 pro, Takže 321 pro, proti, zdrželi se. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro 321. Proti. Zdrželi se přijato. 322 odpadá, 323 pro proti, zdrželi se schváleno, 324 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 334 pro, proti, zdrželi se schváleno. To bylo zamítnuto, takže 300 334 nyní zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 imko pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, Kdo byl pro? Takže kdo byl pro 34? Proti zdrželi se přijato. 351 odpadá, kompromis 28 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti zdrželi se schváleno. Jednička pro, Ekon 1 pro, proti, schváleno 59, odpada 60 pro, proti, zdrželi se schváleno 61 pro, proti, zdrželi se schváleno 62 a 63 pro, proti, zdrželi se já si myslím, že to bylo přijato těsně, ale bylo to přijato kompromis Dva pro, proti, zdrželi se schváleno. 66. Odpadá 69. Šedesát devět pro, proti Myslím si, že to bylo přijato. Nikdo nehlasuje proti. Ale přece jenom někdo. Takže to prověříme. Takže pro, prověříme ještě jednou. Končím hlasování. A i stále méně lidí hlasuje při kontrole. Takže bylo to přijato. Nyní dvojka. Ta odpadá, čtyřka také odpadá, 70 pro, proti, zdrželi se přijato 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 72 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to raději. Raději to prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 72. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 73 pro, proti zdrželi se schváleno. Trojka odpadá, 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 80 pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmdesát tři pro. Proti. Takže ještě jednou, kdo je pro 83? Proti zdrželi se zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen 92 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, to odpadá, 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 imko pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4b pro, proti, zdrželi se schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 117 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Takže prověříme 117. Myslím si, že to bylo přijato. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 122 pro, proti, schváleno eh, 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 a 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To další odpadá, takže 125 pro, proti, Prověříme to. Prověříme 125. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129 pro, proti, schváleno. Kompromis devítka pro, proti, zdrželi se schváleno 134 pro, proti, zdrželi se schváleno 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže 135, prosím. Já bych chtěl, abychom prověřili 135. Prosím zkontrolovat 135. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. A konečné hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto.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 on or not? No? Jo? Yes? Okay. 119. 119 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 121. 121 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, 121 ověříme. Zahajuji hlasování. And closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 ověříme. Zahajuji hlasování. Sto třicet eh, se ověřuje. 130. Končím hlasování. Zamítnuto. Možná, že by bylo dobré, kdyby hlasovali všichni, kdo tady jsou. Bylo by to vhodné. Kompromis 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Regi 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, to ověříme. 153 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 229. Odpadá. Ne, 229. Eh, Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno Regi 5, pro. Proti, zdrželi se schváleno 305, pro. Proti, zdrželi se schváleno 155, pro. Proti, zdrželi se schváleno kompromis 13, kdo je pro. Proti, zdrželi se schváleno 14, kde pro. Proti, zdrželi se schváleno 169, pro Proti? Ještě jednou, prosím. 169, kdo je pro? Proti? Drželi se. To ověříme. 169. Hlasujte. Končíme. Zamítnuto. 171 pro. Proti. Drželi se schváleno. Regi 9 pro. Proti. Drželi se schváleno. 172 pro. Proti. To ověříme. 172 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 173 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 174 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 175 pro. Proti. Drželi se schváleno 176 pro, proti. Drželi se schváleno 177 pro, proti. Drželi se schváleno 150 pro, proti. Drželi se schváleno 478 pro a odpadá. Promiňte, odpadá. Odpadá. Kompromis 15 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 203 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 216 pro. Proti to ověříme. 216. 216, prosím, ověřujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromis 18 je pro, proti, drželi se. Schváleno 233 pro proti, zdrželi se, schváleno 235 pro, proti, zdrželi se, schváleno regi 4 pro. A to odpadá, odpadá, odpadá. Regi 6 eh, pro, proti. To ověříme, Regi 6 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Regi 6 přijato. Kompromis 19 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 252. Pro. Proti. Drželi se. Schváleno 253 pro, proti, drželi se, schváleno. Dobře. Ověříme to, zahajuje, zahajují hlasování. 253. Končím hlasování. Přijato. 254 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 256 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. Kompromis 20 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 271. Něco jsme zapomněli, ne? 271 pro. Proti. Drželi se. Schválené 273 pro Proti? Kdo je pro 273? Ještě jednou, prosím. Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme, abychom měli jistotu. Takže 273. Končím. Zamítnuto. 276 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 21. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 22 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 23 pro proti, drželi se, přijato. 24 pro, proti, drželi se, přijato. 25 pro, proti, drželi se, přijato. 312 pro, proti, drželi se, přijato. 313 pro, proti, drželi se, přijato. 314 odpadá. 315 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 322 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 339 pro, proti, zdrželi se, přijato. 340 pro, proti, přijato. 341 pro, proti, přijato. 342. Proti. Pro, proti. Přijato. 35 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 353 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 354 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 36 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 37 pro proti, drželi se, přijato. 362 proti, pro, proti, zdrželi se, přijato 363 pro, proti. To ověříme. 363. Hlasujeme, prosím. Máme o jednu kartu méně. A vy jste pro nebo proti? No, to nevadí, stejně to propadlo. 364 pro, proti, drželi se, schváleno. 365 pro, proti, drželi se, přijato. 366 pro, proti, drželi se, přijato. 367 Proti? Takže to ověříme. 367 ověřujeme. Zamítnuto. Kompromis 38. Pro. Proti. Drž. Vlice, schváleno. To jsou krásné stránky. 375. Pro? Proti? Drželi se přijato. 376 pro? Proti? Drželi se přijato. 428 pro? Proti? Drželi se přijato. 429 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 369 odpadá, regi 12 pro. Proti. Drželi se přijato. 464, 464 pro. Proti. Drželi se přijato. 465 pro. Proti. Drželi se Přijato. Další odpadá. 467 pro. 465. pět ještě ověříme, takže zahajuji hlasování o 465. Končím, je to přijato. Takže 466 odpadá a nyní 467 pro, proti, drželi se, přijato. 468 pro, proti, drželi se. To ověříme. 468 ověřujeme. 468, 468. Končím hlasování. Zamítnuto. 472 pro, proti, drželi se, přijato. 473 pro, proti, drželi se, přijato. 474 pro, proti. To ověříme. 474 ověřujeme hlasováním. Končíme. Zamítnuto. 475 pro, proti, přijato. 476 pro, proti, drželi se, přijato. 477 pro proti, zdrželi se, přijato 479 pro, proti. To ověříme. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme 479. Končím hlasování. Aha, zamítnuto. 480 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 481 pro, proti, drželi se, přijato. 482 až 483 pro, proti. Ověříme to. Končíme hlasování. Končíme hlasování. Dobře. 484. Dvacet čtyři bylo proti a osmnáct pro. No, zeptejte se, jak hlasoval sám pan předseda. Ano, já jsem udělal chybu a hlasoval jsem proti vlastnímu návrhu. Pokud vás to potěší, tak eh, poslouchejte. Ale stejně by to bylo odmítnuto. Eh, já bych to jinak eh, spochybnil. Nyní 484 pro, proti, drželi se, Schváleno. 485 pro. Proti. Drželi se. To ověříme. 485. Končíme. Zamítnuto. Kompromis 26 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 496 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A dvě části. 497 první část. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Druhá část, to je pro. Proti. No to vypadá hůř. Myslím si, že to bylo zamítnuto. Regi 2 pro. Proti. Drželi se přijato. 498 pro. Proti Zdrželi se. Zamítnuto 499 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 27 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 504 pro. Proti. Zdrželi se to ověříme. Je mi to líto, ale musíme to ověřit. Končím hlasování. to, ano. 504. Pro. Proti. Ne, promiňte, 504 jsme odhlasovali, takže teď je 505. 505, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 507 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 515 eh, pro, proti, 517 to nebylo, jak řekl pan předseda. Mělo to být 515. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 516. Pro? Proti? Zamítnuto, ano. Kompromis 29 pro. Proti, drželi se. Přijato. Regi 7 pro. Proti, drželi se. Přijato. Regi 24 pro. Proti, drželi se. Přijato. 529 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Regi 16 odpadá, 530, ne. Regi 16 odpadá. Aha, asi to nebylo dobře přetlumočeno. My musíme se podívat na 529. 529 eh, odpadla, takže musíme hlasovat o Regi 16. Regi 16, kdo proti? Zdrželi se a odpadá také, takže 530 pro, proti, odpadá který není to přijato. 531 pro, proti. Zamítnuto. 532. Kdo je pro? Proti? Přijato. 533 a 534 jsou stejné, takže kdo je pro, proti, Schváleno. 535. 535. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Regi 25. Ne, to o tom nemusíme hlasovat. Pa odpadá to. 536. Kdo je pro? proti? Proti? 536 proti. Tak je to schváleno. Kompromis 30. Pro, proti, schváleno. 544 na dvě části. První část pro, proti, schváleno. Druhá část. Pro, proti, nebylo schváleno. 544 45 odpadá. Kompromis 31 schváleno, tedy pro, proti schváleno. A 548 pro, proti odpadá. Tedy 555. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, prosím. 555. Pro, proti, schváleno. 556. Pro, proti, odpada. Asi je neschválený. 557. Pro, proti, schváleno. 558 pro, proti, schváleno. 559. Pro, proti, schválen. Kompromis 32 pro, proti, schváleno. Regi 10, pro, proti, schváleno. 569 první část, pro, proti, odpadá tedy neschváleno. Druhá část pro, proti, eh, neschváleno. 570 pro, proti, schváleno. 571 pro, proti, schváleno. 572 pro, proti, schváleno. 573 pro, proti, Eh, neschváleno 574 pro, proti, neschváleno 575 pro, proti, schváleno 576 odpadá 577 pro, proti, eh, zamítnuto 578 pro, proti, 578. 578, prosím. Pro, proti. Schváleno. 579. Pro, proti. Prověříme, ano, prověříme to. Končím hlasování. Schváleno. 580 pro, proti, schváleno. Jednička. Pro, proti, schváleno. Dvojka. Pro, proti, schváleno. Tři. Pro, proti, schváleno. Čtyři. Pro, proti, schváleno. Pětka. Pro, proti, schváleno. Šestka pro, proti, schváleno. Sedmička pro, proti, schváleno. Osmička odpadá, devítka, pro, proti, prověříme to. Devítku prověříme. Končím hlasování. Schváleno. Desítka. Pro, proti, schváleno. Jedenáctka. Kompromis jedna. Pro, proti, schváleno. 24. Pro, proti, schváleno. 25. Pro, proti, schváleno. 36. Pro, proti, schváleno. 27. Pro, proti, 28, 29. Pro, proti, schváleno. 30. Pro, proti, schváleno. 31. Pro, proti, schváleno. 32. Pro, proti, schváleno. Kompromis 2. Pro, proti, schváleno. 33. 36, říká pan předseda. Pro, proti, Není to schváleno, zamítnuto, prověříme to. Prověříme 36. 36, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je jasná věc. 42. Pro, proti. 42. Prosím, dávejte pozor. Pro, proti schváleno 43, pro, proti, schváleno 44, pro, proti, schváleno, kompromis 3, pro, proti, schváleno 115, pro, proti, schváleno, kompromis 4, pro, proti, schváleno 62, pro, proti, schváleno 36, pro, proti, schváleno 64, pro, proti, schváleno. 65. Takže prověříme 64. Takže končím, je to zamítnuto. 65 pro, proti, Prověříme, prosím. Končím hlasování. Zamítnu to. 66 pro, proti, schváleno. 67 pro, proti, schváleno. 68 pro, proti, schváleno. 69 pro, proti, Schváleno. 70 až 72. Pro, proti. Schváleno. 73. Pro, proti. Schváleno. Kompromis 5. Pro, proti. Schváleno. Kompromis 6. Pro, proti. Schváleno. 90. Pro, proti. Schváleno. 91 pro, proti. Prověříme 91. Nebylo to vůbec jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Pro, proti. Schváleno si myslím. 93. Pro, proti, schváleno. Takže ještě jednou prověříme, nebo hlasujeme o 93. Pro, proti. Prověříme elektronicky. zamítnuto 94, pro, proti, schváleno. Kompromis 7, pro, proti, schváleno. Kompromis 8, pro, proti, schváleno. 109, pro, proti, schváleno. Regi 27, Nine. Nummer nine. Ah, right. Right. Uh, I've made a mistake. Regi 9. Regi 9. Regi 1 pro, proti, schváleno. Nyní 27. Pro, proti, schváleno. 28. Pro, proti, schváleno. 29. Pro, proti, schváleno. 31. Pro, proti, schváleno. NV1 pro proti schváleno. Pětka NV pro proti zamítnuto. Sedmička, tedy šestka, říká pan předseda. Pro proti zamítnuto. Devítka pro proti schváleno. Třináct, envy pro proti Schváleno. A nyní budeme mít konečné hlasování o této zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno, děkuji vám. Blahopřeji zpravodaji. Další zpráva Pan Savela, pozměňovací návrh 24. Takže pro proti schváleno 30, pro proti zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je proti? Zkrátíme si to, budeme říkat jenom, kdo je proti. Kompromis 2. Proti schváleno. Omlouvám se, chyba. Regi 16. Regi 16 proti schváleno. Regi 20 proti schváleno. Kompromis 2 proti schváleno. 44, 43 schváleno, kompromis 3, proti schváleno. 4, 54 proti schváleno. Kompromis 4 proti schváleno. Kultura 12 proti. Není to zamítnuto. 58-59 proti. Zamítnuto. Kompromis 5 proti. Schváleno. IMKO 9 proti. Schváleno. IMKO 22, proti schváleno. Kultura 15, proti schváleno. Kompromis 6, proti schváleno. Kompromis 7, proti schváleno. IMKO 8, proti schváleno. 72 a 3D jsou stejné proti zamítnuto 75. Sedmdesát pět proti. Myslím si, že to bylo schváleno. 76 proti schváleno. Kultura 9 proti schváleno. Kompromis 8 proti schváleno. Kompromis 9. Proti schváleno. Kompromis 10. Proti schváleno. Kompromis 11. Proti schváleno. 12. Proti schváleno. 88. Proti schváleno. 97. Promiňte, Omlouvá se pan předseda, kompromis 13 proti, schváleno. 97 pro, proti, schváleno. 98 proti, schváleno. 99 proti, schváleno. Stovka proti, schváleno. 101 proti, zamítnuto. 102 proti, schváleno. Kompromis 14, proti, schváleno. Regi 21, proti, schváleno. 105, proti, schváleno. 106 na dvě části, to nemusíme, ano, takže 106 společně dohromady celé, proti schváleno 107, proti schváleno. Kompromis 15, proti schváleno. 16, proti schváleno. 17. Regi 19 proti schváleno. Kompromis 17, proti schváleno. Tyto Takže 119 odpadá. Není 120, 146, 150, 358, všechny pozměňovací návrhy jsou stejné, proti schváleno. 125 proti prověříme. 125 prověříme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 121. Proti. Schváleno. 122, 3, 4. Pro, proti. Schváleno. 126. Proti. Zamítnuto. 127. Proti. Zamítnuto. Kompromis 18. Proti. Zamítnuto. Schváleno. Prověříme to tedy ještě jednou raději. Kompromis 18 prověříme.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 136 proti schváleno. 137 a 8 proti zamítnuto. 139 proti schváleno. 141 proti schváleno. 143 pro proti schváleno. 144 pro proti Schváleno. 145 proti. Schváleno. 147 proti. Schváleno. Imko 13 proti. Schváleno. 149 proti. Schváleno. 148 proti Myslím si, že to je zamítnuto, ale ještě to prověříme. Elektronický. Zamítnuto. 152. Proti schválenost. 150 proti schváleno. 19. Proti. Nikdo není proti schváleno. 156 proti, schváleno 157, proti schváleno 159, proti schváleno. IMKO 17, proti schváleno. IMKO 20, proti schváleno. Kultura 3, proti schváleno. Kultura 16, proti schváleno. Kultura 18, proti schváleno. Imko 10, proti schváleno. 162, proti schváleno. 163, proti schváleno. 164, proti schváleno. Kompromis 20, proti schváleno. 165, proti schváleno. 100, kompromis 21, proti schváleno. 172 proti. Zamítnuto. 170. 172 byla zamítnuta. Je, vy to chcete prověřit. Takže dobrá, prověříme 172. Opened the vote. Zahajuji hlasování, končím hlasování, to je ale zajímavé. To znamená, že vy jste sice proti, ale stejně to nestačí. 173 proti, schváleno 174 proti, zamítnuto. 175 proti zamítnuto 176 proti schváleno IMKO 6 proti schváleno 177 proti schváleno 178 proti schváleno 179 proti schváleno kompromis 22 Promiňte, ještě je tady devítka Devítka proti schváleno. Kompromis 22 proti schváleno. Osmička proti schváleno. Des, promiňte, 23 kompromis proti schváleno. 24 proti schváleno. A 19D proti zamítnuto. 20D je stejná věc, 22 proti, schváleno. 21, 22, nyní regi A, schváleno, regi B, schváleno. Eh, jednička, schváleno. Dvojka, schváleno. Čtyřka, schváleno. Pět, Schváleno. A konečné hlasování, elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Doufám, že to bude fungovat. Ne, eh, hlasovací zařízení je unavené. Končím hlasování. Gratulation. Blahopřeji. No skvělý výsledek a nyní se dostáváme k zprávě Kalfin. Pokusíme se ještě jednou. 11, 12, 13, 14 můžeme hlasovat unblock, kdo je pro, proti, zamítnuto 15, proti, zamítnuto 16, 16, proti, schváleno dvojka, proti schváleno 17, schváleno trojka, schváleno čtyřka, schváleno pětka, schváleno 18, schváleno 19, schváleno 20, Zamítnuto. 21. Pro, máme prověřit dvacítku, takže prověříme dvacítku. Closed. Rejected. 21. Adopted uh, against. 22. Adopted. 20. 23 schváleno, 24 schváleno, 25 schváleno, 26 schváleno, 27 schváleno, 28 schváleno, 29 schváleno, 30 schváleno, 31 schváleno, kompromis 1 schváleno. 35, schváleno. 36, zamítnuto. 37, schváleno. 38, schváleno. 39, schváleno. 40, schváleno. Chcete prověřit čtyřicítku? Prověříme čtyřicítku. Končím elektronické hlasování a je to schváleno. 41 schváleno. Jednička schváleno. Šestka schváleno. Sedm schváleno. Osm schváleno. Devět schváleno 10, schváleno. Jedenáctka, jedenáctka tam není, dámy a pánové, takže konečné hlasování. Takže elektronické hlasování. Končím hlasování. A poslední hlasování, pan Bytykofer. Je to důležité, budeme hlasovat, ano? Nebo to odložíme na příště? Jedna. Takže hlasujeme ještě jednou. Jedničku raději prověříme elektronicky. Zamítnuto. Dvojka. Schváleno. Kompromis jedna. Schváleno. Dvojka. Schváleno. Šestka. Schváleno. Kompromis tři. Schváleno. Kompromis čtyři. Kompromis 4. Schváleno. 13. Schváleno. Kompromis 5. Schváleno. 17. Na dvě části. První část. Schváleno. Druhá část. Zamítnuto. Kompromis 6. Schváleno. 22. Schváleno 23. 23. Schváleno 24. Schváleno 26 na dvě části. První část. Můžete ještě jednou hlasovat, kdo je pro 26, proti? Prověříme to raději. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zamítnuto 27. Schváleno 28. Schváleno 29 na dvě části. První část Schváleno. Druhá část odpadá, nyní třicítka. Schváleno. Prověříme třicítku. Bylo to schváleno. Takže kompromis 7. Schváleno. 37, to je ústní pozměňovací návrh. Zamítnuto. 38, ústní pozměňovací návrh. Schváleno. A konečné hlasování, elektronické hlasování.